Uh, um, Dobré odpoledne na Mezinárodní den žen eh, by skutečně toto usnesení mělo být přijato, pokud se týká práv a příležitostí žen, eh, na kterém se podílela tady kolegyně paní Hannibal a další se týká paní Minář eh, a byla zaměřena na genderový mainstreaming. Obě usnesení byla podpořena výraznou většinou a předsedkyně výboru pro práva žen by si chtěla vzít slovo nyní velmi stručně. Muchas gracias eh, y bienvenidos. Děkuji mnohokrát a vítám vás na této tiskové konferenci. A děkuji všem novinářům, kteří se rozhodli k nám připojit v tak důležitý den 8. března. E, vnímáme ji jako den oslavy Mezinárodního dne žen, ale zároveň si musíme uvědomit, že i nadále se snažíme dožadovat rovného postavení mužů a žen. A je to boj, který pro řadu z nás představuje skutečně běh na dlouhou trať ve výboru, ve výboru, kterému předsedám. Je to pro mne velkou ctí. A dnes bychom chtěli představit dvě zprávy, o nichž se hlasovalo dnes na plenárním zasedání. A pak samozřejmě budeme také reagovat na vaše dotazy k záležitostem, které jsou pro vás relevantní a zajímavé. Náš výbor se rozhodl věnovat toto setkání záležitosti, která je pro nás všechny velmi důležitá a závažná. Je to postavení žen uprchlíků, uprchlic a my se setkáváme eh, s oslavami Mezinárodního dne žen pravidelně, ale také se zaměřujeme na zvyšování sebevědomí žen cestou vzdělání. Minulý týden jsme uspořádali seminář pro novináře, které se zaměřovaly právě na ženy mezi uprchlíky a bylo mm, pro nás velmi zajímavé, když jsme se mohli setkat s poslanci národních parlamentů, z různých států Evropské unie a to vše nám umožnilo projednat tuto problematiku také na plenárním zasedání. Během plenárního zasedání bylo zdůrazněno, že za celá léta Evropská unie zažila řadu krizí. Nicméně právě stávající uprchlická krize eh, je bezprecedentní v tom, že zasahuje samotné jádro evropského projektu ohrožuje hodnoty spravedlnosti, solidarity, rovnosti a také pokud se zaměříme na kontext posledních několika měsíců, vidíme, že se nám nedaří ten problém, tu krizi řešit. Musíme si klást otázku, jak do toho zapracovat genderový pohled. Vím, že nevládní organizace za poslední měsíce uh, zdůrazňují právě tuto problematiku. E, právě v tom smyslu, že více než 50% mezi uprchlíky jsou ženy a děti. A my jsme tedy e, připravili zprávu, e, k níž může parlament zaujmout politické stanovisko a zdůrazňujeme tam, odpovědný přístup k situaci. Členské státy skutečně musí spolupracovat a musíme dát také hlas těmto ženám, eh, které eh, riskují svůj život, jsou oběťmi převaděčů, eh, sítí obchodujících s lidmi, dostávají se do nesmírně obtížných situací, často cestují i se svými dětmi, nemají informace o tom, jaká pomoc je pro ně dostupná, až se do Evropy dostanou a jakým způsobem vlastně požádat o statut uprchlíka, jaká sociální pomoc, zdravotnické služby, sociální služby jsou jim k dispozici. Tyto ženy jsou velmi zranitelné právě v této situaci mezi uprchlíky. A paní Honeyball nám k tomu ještě řekne pár slov podrobněji. Eh, já jsem chtěla jenom poděkovat za eh, to, eh, jak nám výrazně pomohla s přípravou této zprávy. Dokument je to skutečně zásadním. Jsme slyšeli také od organizací, které pracují přímo v terénu, i od těch žen, co zažívají a myslím si, že proto si eh, naše kolegyně zaslouží poděkování. A současně jsme přijali zprávu o genderovém mainstreamingu eh, paní Mlinar. Tato zpráva se snaží zapracovat problematiku genderu do všech jednotlivých politik, které přijímá Evropská unie a uvažovat také o tom, jak genderovou problematiku zapracovat do každodenní práce Evropského parlamentu, aby se zvýšilo zapojení žen do rozhodovacích procesů, a to nejenom v politické oblasti, ale také například v organizačním schématu parlamentu. Ehm, diskutovalo se o skloubení rodinného a profesního života a navýšení počtu žen ve vyšších rozhodovacích pozicích. A já chci také paní Mlinar poděkovat za to, že neúnavně pracovala na této zprávě. A myslím si, že bychom měli být schopni přidat. A nakonec chci poděkovat paní Jourové za práci eh, v Evropské komisi, kdy se věnuje široké škále témat od genderové rovnosti z hlediska hospodářského, sociálního, z dalších hledisek. A to vnímám velmi pozitivně. Dobrou zprávou za poslední týdny je například ratifikace Istanbulské úmluvy členy Evropské unie. To je velmi důležité a myslím si, že paní komisařka zde bude i o těchto aspektech hovořit. Bude hovořit i o tom, co komise pro nejbližší dobu připravuje. A nyní dám slovo paní Hannibal a pak ještě kolegyně Leně, aby a pak a také komisařce paní Jourové. A pak vám dá prostor pro dotazy. Děkuji. Thank you, eh, Děkuji. Eh, děkuji vám všem, že jste zavítali na naši konferenci na Mezinárodní den v roce 2016. Eh, je to velice důležité téma. Eh, já jsem zpravodajkou pro eh, uprchlic, pro ženy mezi uprchlíky a já jsem velice ráda, že právě dnes toto parlament odhlasoval. Ta zpráva přišla v pravý čas, poněvadž my vidíme něco, čemu se po právu může říkat humanitární krize přicházejí uprchlíci eh, z částí Afriky, Sýrie, Afganistánu a dalších zemí. Evropa, Evropská unie v souvislosti s tím eh, zažívá obrovské potíže, eh, zejména v podobě absorpce této uprchlické vlny. A k těm méně viditelným aspektům celé této problematiky patří ženy. Eh, uprchlice a žadatelky o azyl. Zatím se právě ženami, eh, kteří, které jsou eh, na útěku, které migrují, nikdo specificky nezabýval a ženy jsou přece jen jiné než muže. podle posledních eh, čísel od UNHCR 55 eh, uprchlíků jsou ženy. Čili toto eh, si musíme uvědomit, tedy to uznání toho specifického postavení žen, to není samoučelné, prostě musíme si to uvědomit také, když řešíme uprchlickou krizi v Evropě. Čili z tohoto jsme vycházeli při práci na zprávě. Taky jsme se zabývali tou problematikou, co vlastně ženy čeká na celé té cestě od výchozího místa až po cíl v Evropské unii. A je tady určitě eh, jeden významný problém a to je násilí ženy odcházejí, poněvadž eh, už pro ně není bezpečné zůstávat tam, kde byly. Některé z nich také byly obětmi domácího násilí. Ale eh, ženy se často setkávají s násilím po cestě, eh, neboť v tomto prostředí se hodně daří pašerákům a obchodníkům s lidmi Eh, některé ženy eh, byly nuceny zaplatit za eh, tuto cestu sexuálním stytem a prostitucí. Před několika týdny jsem hovořila s, jední, s jednou dobrovolnicí a ona tedy říkala, že prakticky skoro každá žena v této situaci, v situaci Eh, uprchlictví eh, se s nějakou formou násilí setkala. Eh, poté ženy se dostávají do země, do destinace, ale i zde je pořád ještě nebezpečí násilí. A to je třeba vzít v úvahu to znamená zajistit bezpečnost a také určitá forma poradenství, tak aby se ženy mohly s eh, traumat, které utrpěly, také zotavit. Eh, se ženami se eh, vedou, vedou pohovory a Mnohé z nich eh, tedy pocházejí z prostředí, kde eh, není obvyklé, aby se bavili, eh, bavili s muži. Takže je třeba, abychom měli také dobrovolnice nebo pomocnice a tlumočnice v této oblasti. Také je zde otázka péče o děti, kterou je třeba také vzít v úvahu. v záchytných eh, střediscích eh, by ženy měly mít k dispozici eh, zvláštní toalety, zvláštní koupelny a nejlépe také oddělené, oddělená místa k přebývání a ke spánku. A zvláště je třeba vzít úvahu potřeby dospívajících dívek, které jsou zvláště zranitelné. A jakmile jsou uprchlice přijaty a rozmístěny eh, do uprchlických středisek. Eh, je třeba, aby tato střediska byla příslušným způsobem řízena a aby zde ženy také měly své prostory, to je velice důležité. Eh, nicméně je třeba se na to podívat také z hlediska dlouhodobého že by v těchto střediskách neměli zůstávat příliš dlouho. Máme zkušenost eh, s dlouhodobými pobyty v uprchlických táborech eh, v některých zemích. Toto by se nemělo opakovat. Eh, velmi důležité je, aby se ženy naučily místní jazyk. Jejich zaměstnávání je zřejmě obtížnější než v případě mužů hm, a znalost jazyka jim může pomoci. My tady v tomto už eh, jsme leco učinili, ale je třeba dělat víc. Eh, ženy eh, by se neměly dostávat do situací, kdy se jenom hromadí další a další problémy, ale je třeba, aby pokračovaly v integrace. Humanitární krize tady s námi ještě nějakou dobu bude a musíme počítat s dalšími uprchlíky. Ehm, prostě musíme to zvládnout hodně a bude toho třeba ještě víc. A o tom právě tato zpráva je. Soustředuje se na ženy, na děti, na dospívající dívky, na to, jak jim poskytnout co nejlepší příležitosti, co nejlepší možnosti eh, do budoucna. My v Evropě věříme v genderovou rovnost, v lidskou důstojnost a my skutečně musíme pomáhat těmto asilantům a uprchlíkům. Děkuji vám. Děkuji vám, paní předsedající, eh, také za uspořádání této tiskové konference. Jak jste řekla, je to speciální den dneska a já jsem velice ráda, že mohu říci, eh, že Evropský parlament přijal zprávu o genderovém mainstreamingu Eh, dovolte, abych vás zhruba seznámila s obsahem této zprávy. Obecně genderový mainstreaming eh, není příliš eh, veřejně známý. Je to pojem a myšlenkový, myšlenková koncepce, která je ne neznámá, ale je také spochybňována. V podstatě je, je něco, jde o něco, co by se mělo Eh, dostat jako integrální součást do všech eh, politik. Je to součást toho, jak eh, zajistit rovnost mužů a žen. To je zřešeno velice stručně, ale zatím se to nedaří realizovat tak, jak bychom si přáli. Ta zpráva je složena ze tří hlavních bodů. Za prvé, důležitost dvojí dimenze této koncepce. Genderový mainstreaming E, je úsilí o to, aby se prosazovala rovnost mužů a žen e, v politice, což ovšem dost dobře zatím nefunguje. To je ten horizontální rozměr. E, druhý bod je zastoupení mužů a žen v různých politických oblastech, což může ovlivnit konečnou podobu politik. Bohužel zatím tady se neví, Eh, jaký přesně by byl dopad eh, zvýšení počtu žen. A třetí bod, eh, posouzení stávajících struktur a, struktur a potřeba integrovaného přístupu. Eh, Evropský parlament eh, již eh, schválil několik rezolucí, které se vytvořily, které dohromady vytvořily určitou strukturu pro genderový mainstreaming. Ovšem není to dostatečně efektivní, čili ten mechanismus, který máme, je třeba zefektivnit abychom skutečně pokročili dál. A dále uznáváme, že je třeba posílit interinstitucionální dimenzi. Nejlepší způsob prosazování genderové eh, rovnosti eh, je uvádět, eh, uvádět příklady, na konkrétních příkladech toto dokazovat, toto uvádět v život a záleží na institucích, jak to bude provádět. Proto se snažíme vytvoření interinstitucionální sítě, kde bude zapojen kromě parlamentu Eh, také eh, aparát komise a rady. Cílem je eh, pochopit, že genderová rovnost je ku prospěchu nás všech a skutečně Evropský parlament ani v jedné z těchto dvou dimenzí, o které jde, zatím není příliš daleko. Já bych chtěla poděkovat paní Garcia Perez a také eh, za vynikající spolupráci s komisí v osobě paní komisařky Věry Jourové. Eh, chtěla bych říci, že si musíme uvědomovat to, že dnes eh, jsme měli na plénu něco na způsob hlasovacího seznamu z výboru ženského, což je velice neobvyklá situace. A ukazuje se, že tato Eh, oblast je nyní důležitější, političtější a také spornější, ale eh, také úspěšnější. A já vám všem děkuji. Dámy a pánové, děkujeme za to, že jste přišli na eh, tuto tiskovou konferenci a také děkuji za to, že jsem byla pozvána. Dnes slavíme Mezinárodní den žen a je to samozřejmě chvíle, abychom se sami zeptali, E, sebe, e, zdali je tady důvod k oslavě toho, co jsme dokázali a e, konkrétně v oblasti politiky rovných příležitostí. Chtěla bych dnes říct, že jsme opravdu urazili velký kus cesty od chvíle, kdy jsme se zavázali k této politice někdy v roce 1997 E, Evropská unie je dobrou adresou pro ženy, řekla bych. A už to také slyšíme od jinut. Ale stále ještě toho hodně zbývá vykonat. A údaje, které jsme dnes zveřejnili v této zprávě, a já doufám, že ji máte také k dispozici, ukazují, že tady ještě je velký rozdíl v platovém ohodnocení 60%, někde 40%. Nevidíme žádný pokrok v této oblasti eh, odměňování mužů a žen. Eh, takže to je důvod, proč je třeba ještě tlačit různými opatřeními, na členské, eh, aby členské státy tedy přijaly různá opatření a tento, toto se sladilo. Pak je tady otázka kvot, v pozic, na pozice ve veřejné e, sféře pro ženy v některých vládách, v některých e, zemích je tomu tak, že v této Eh, sféře veřejné zprávy je to horší než eh, v řadě podniků, v řadě velkých firm, protože tam existují různé strategie eh, do rozhodovacích pozic. Jsou teď ženy přijímány a vstupují tam mnohem častěji, protože podniky zjišťují, že to je pro jejich firmy dobré. Takže hodně toho ještě zbývá učinit. A co jsem chtěla říct tady, specificky vám, je ještě pár slov k násilí na Eh, ženách, eh, což je šokující. Eh, píše se přece rok 2016 a podle posledních výzkumů jedna z kaž- ze tří žen, každá třetí žena zažila fyzickou či sexuální formu násilí. Víc jak polovina všech žen zažilo sexuální Eh, na tlaky a eh, různé formy násilí na ulicích ve veřejných, eh, veřejném prostoru. Takže řešit otázku násilí na ženách vedlo komisi k tomu, že Evropská unie by podle nás měla přistoupit k istambulské umluvě a že toto násilí musí být lépe detekováno a postihováno napříč Evropou. Je třeba tedy tyto E, tyto věci posunout. Dokonce tři členské státy ještě umluvu vůbec nepodepsali, na to, aby ratifikovali. E, rovněž e, je třeba podle jednotlivých pravomocí členských států a Unie zajistit, aby tady byly správné nástroje na ochranu žen. Hovořili jsme zde dnes o ženách uprchlicích. Ty potřebují naší podporu, naší pomoc, jsou oběťmi v tuto chvíli jedněmi z největších. Jaké jsou konkrétní věci, které přináší Istanbulská úmluva? Eh, dává moc eh, policii, aby eh, prostě vykázali z domů ty, kteří páchají násilí na svých partnerech a fyzická a psychická forma násilí, mutilace, mutilace pohlavních orgánů, sexuální eh, násilí a tak dále. To všechno je eh, třeba více postihovat a eh, zároveň je zapotřebí, aby ženy a děti měly možnost být, teď hovoříme o uprchlících, rovnoměrně rozděleni Eh, napříč eh, jednotlivými zeměmi. Pak jsou tady otázky eh, různých pomocných center, možnost řešení případných případů sexuálního násilí či případů znásilnění okamžitě s psychologem, s lékařskou pomoc a rovněž oběti musí mít přístup k jasným a vyčerpávajícím informacím, eh, informacím ohledně svých práv eh, během eh, případného řízení. To máme také vlastně v směrnici o obětech, která byla implementována členskými státy v listopadu loňského roku. Pak jsou tady ty zvlášť zranitelné oběti sexuálně motivovaných cenů. Přistoupení Evropské unie k této istambulské umluvě přinese zvláštní výrazné zisky, jsou tady e, ještě stále určité nedostatky, které by se tím mohly zacelit, e, například nedostatek údajů a musím smutně říct, že to je také proto, že velmi často oběti vlastně nevypovídají. Pouze 15 až 20 obětí sexuálního násilí e, se obrátí na policii. My je musíme v tomto směru více motivovat a také jim poskytovat pomoc. Eh, pak jsou tady ještě další eh, body a já už eh, vnímám, že nemáme mnoho času, takže bych ještě stručně zmínila otázku žen uprchlic. My jsme o tom také již stručně hovořili. Velmi často bývají právě ony předmětem vykořišťování a násilí a musíme zajistit, aby veškeré naše úsilí, humanitární pomoc také odpovídalo specifickým potřebám žen a dětí. Pak je tady otázka integrace e, migrantek. Tady nesmíme tuto příležitost nechat proklouznout mezi prsty. E, musíme myslet na práva žen přicházející k nám, ale také myslet na společnost. Každopádně ženám podat pomocnou roku. Musím říct, že vítám tuto příležitost příležitost se s vámi dnes tady sejít a diskutovat o těchto věcech. A děkuji vám za pozornost a také za vaše otázky. Nemáme mnoho času, ale každopádně pokud někdo dotaz má, buďte prosím maximálně struční. Takže prosím, aby se každý představil, sdělil, z jakého je e, média a e, řekl, ke komu se se svým dotazem obrací. Hi. Dobrý den, jmenuji se Turisa Eudistek a jsem z Vídně, z rakouského časopisu pro ženy. E, obracím se k paní Hannibal, Evropská unie e, prostě zatím nebyla schopna najít jednotný přístup k uprchlické krizi a ty e, opatření, která jste tady teď zmiňovali vůči ženám, Eh, myslíte si, že tady je vůbec šance implementovat všechny tyto opatření vůči ženám hledajícím azyl? Já chci jen říct, že toto není legislativní zpráva, toto je zpráva z vlastní iniciativy a teď se stala usnesením Evropského parlamentu. Takže my tady vlast je, vlastně nejdeme eh, cestou implementace. To, co je eh, cílem této zprávy, je vzbudit povědomí, eh, provadit určitou osvětu a já doufám, že členské státy si více uvědomí ty různé problémy žen a že to zvedne prostě povědomí. A my tady, neuč, my tady vlastně neukládáme členským státům nějaké povinnosti. My prostě chceme, eh, aby členské státy se sami zamysleli, ustavili se ta eh, vhodná eh, ustanovení pro ochranu žen. Takže ta vaše otázka je pravděpodobně příliš brzy položená. Musíme postupovat postupně. Máme už asi čas jenom na jeden jediný dotaz, žádný není, takže vám všem děkuji za pozornost, děkuji našim panelistům a všem nám blahopřeji u příležitosti Mezinárodního dne žen.